Dear colleagues. Kolegové. We can uh, start. Můžeme začít hlasovat. První hlasování je k bodu 13 to je námitka podle článku 106 jednacího řádu, uvedení geneticky modifikovaného karafiátu. Tady vlastně jde o jediné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. No. Everybody voted. We voted. Hlasovali všichni, prosím. Končím hlasování. A neodhlasovali všichni. Takže timeout. Nyní, když odhlasoval i Joe Linen, tak můžeme ukončit hlasování. Přijato. A nyní další bod eh, na pořadu jednání, to je bod 14. To je námitka podle článku 106, povolení geneticky modifikované kukuřice. I k tomuto bodu hlasujeme hned elektronicky, zahajuji hlasování. Everybody had voted. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Now we can go to the next item in our a přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Ukončili jsme hlasování a teď nás čeká výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě. Jedná se eh, vlastně z naší strany o stanovisko a navrhovatelkou je kolegyně Dornano. Než začneme, žádám kolegy, vážení kolegové, vážení asistenti. Axel, omlouvám se. Pokud chcete pokračovat v diskusích, udělejte tak prosím venku a my zde vevnitř budeme pracovat. Takže nyní má slovo kolegyně Dornáno, která je navrhovatelkou stanoviska. Prosím. No. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že vám mohu předložit eh, toto stanovisko. Je to téma, které mi velmi leží na srdci, protože podle mě jsou tyto principy základem budování Evropy. Jedná se o to dát smysl a logiku rozhodnutím přijímaných na nadnárodní úrovni. Jde o řešení této otázky pragmaticky, operativně a široce, takže nejen tedy dopis pro komisi, jde také o prohloubení bodů, kterými se zabývá Evropská komise. Mám zde dvě hlavní myšlenky. Na jedné straně konstatuji, že tyto principy jsou zásadní pro politiky, které řeší náš výbor. Musíme si uvědomit, že je třeba dodržovat tyto principy a na druhé straně je také důležitá důvěra v převod eh, svrchovanosti, která je tedy součástí přesunu rozhodnutí a připra- připravování politik v Evropské unii. Je podle mě zásadní trvat na tom, že témata, která řeší výbor Envy, musí být založena také na rovnováze mezi místní, národní a evropskou úrovní. Velká témata, která jsou v kompetenci našeho výboru Envy, mají jak nadnárodní prvky, tak i přeshraniční cíle a místní aplikaci. Takže tady vidíme, že my se zabýváme takovými věcmi, jako je znečištění ovzduší, klimatické změny, biologická rozmanitost, zachování oceánů. To jsou oblasti, kde dochází k, tedy k převodu eh, suverenity a v některých věcech eh, je to opravdu nezbytné. Je důležité, aby ta politika byla efektivní a tímto, nebo záruku této efektivity je právě ten přesun na evropskou úroveň. Náš výbor se podílí na technických a také obecných eh, pravidlech. Já musím také připomenout, že u těch pěti návrhů komise, které dostali v roce 2014 nejvíce stanovisk, eh, tak eh, dvě z nich jsou právě v kompetenci našeho výboru. Je zde celá řada výzev eh, z hlediska subsidiarity a proporcionality. Podle mě je to pro nás důležitější než pro jiné výbory parlamentu. Kontrola subsidiarity a proporcionality vede k dynamice při realizaci politik Unie a zaručila by také jejich lepší efektivitu. Zajistit eh, dobré dodržování těchto principů znamená zajistit také, že otázky, které řešíme, které jsou velmi často ožehavé, mohou být realisticky řešeny, abychom se efektivněji přiblížili našim dlouhodobým cílům. A tento požadavek je zásadní především u tak složitých otázek, jako je krové hospodářství, odpady nebo metody k dosažení těchto cílů. Definovat cíle je dobré, ale uh, definovat také dobré prostředky k dosažení těchto cílů, ke zlepšení koordinace politik, to je ještě efektivnější. Většina motivovaných stanovisek eh, k návrhu o odpadech eh, se stěžovala na malou dosažitelnost těchto cílů, nebyly tam detaily k tomu, jak bude těchto cílů dosaženo, nebo dokonce se zde říkalo, že členské státy by si měly stanovit své další cíle na základě své ekonomické situace. Zde vidíme, že je zde požadavek pragmatismu. A my na to musíme také pracovat. Evropská legislativa musí, musí být přiměřená, proporcionální. Cíle musí být jasné a transparentní. Musí být také uvedeny prostředky k dosažení těchto cílů a musí se zohlednit úsilí, které už bylo vynaloženo. Já si myslím, že Toto už hájili někteří mý kolegové, když se hovořilo o regulaci emisí. A to je argument, který se velmi často vrací a který se podle mého bude vracet i do budoucna. Tím, že se omezí riziko, že se odchýlíme od linie subsidiarity a proporcionality, tím eh, urychlíme aplikaci evropských politik a zamezí se také tomu, že se budou eh, předkládat návrhy, které budou zpomalovat dosahování těchto uh, Eh, klíčových cílů. Přijetí převodu suverenity je založeno na důvěře, na důvěře v evropské instituce a také v legislativní národní orgány, které se podílejí na vypracování evropské legislativy. Transparentnost a kontrola evropských agentur také odpovídá této logice důvěry v evropská rozhodnutí. Možná někteří kolegové budou překvapeni, ale já si myslím, že je to otázka, kterou bychom si měli položit. Akceptovat eh, tedy převod suverenity, akceptovat, eh, že rozhodnutí bude legitimně přijímáno na vyšší úrovni, znamená věřit eh, v transparentní a čestné uplatňování cílů a realizaci těchto politik na evropské úrovni. Když Evropský účetní tvůr ve své zprávě 15 z roku 2012 uvádí, že střety zájmu nejsou řešeny odpovídajícím způsobem, především v rámci agentury EFSA. To znamená také, že působení této agentury není úplně nejlepší a mohou tedy existovat jisté pochyby. Transfer kompetencí podle nás tedy nemusí být to úplně v pořádku s ohledem na cíl potravinové bezpečnosti. Takže ta subsidiarita musí být vnímána na základě také těchto principů. A to je také součástí našich kompetencí. Ráda bych k tomu ještě na závěr dodala, že tento proces vypracování evropských politik musí dát větší prostor národním parlamentům, aby bylo možno uh, konsolidovat principy subsidiarity a proporcionality. A tím se vracím k tomu svému předcházejícímu bodu, protože subsidiarita a proporcionalita jsou cíle a dynamická pravidla. A neměla by tady být eh, tedy uh, logika sestupná, to znamená evropské pravidlo uplatňované z chora, ale národní parlamenty by se měly také podílet na těchto rozhodnutích. Tím by se posílila subsidiarita a obnovila by se důvěra členských států vůči Unii tomto smyslu ta zelená karta, ten nápad té zelené karty, na kterou přišli, se kterým přišly určité parlamenty, mě připadá zajímavá. Tím bychom se vlastně vymanili z té negativní logiky uplatňování subsidiarity, byla by zde proaktivní účast a zároveň by se tento princip zachoval. Stejná úvaha platí i pro proporcionalitu legislativních nástrojů. Legislativní nástroje jsou také výsledkem návrhu členských států, takže je logické, domnívat se, že návrh eh, komise, který bude vycházet eh, z návrhu členských států, na ně bude lépe reagovat, bude tedy přiměřenější. Já jsem se nesnažila pouze komentovat eh, návrh Evropské komise, chtěla jsem jít ještě dále a navrhla jsem konstruktivní kritiku. To je náš první úkol. Chceme, aby naše instituce byly efektivnější a aby byly bližším občanům. Těším se na komentáře kolegů. Doufám, že na základě těchto komentářů se mi podaří vypracovat stanovisko, které bude mít konsensus a bude založeno na té kostře, kterou jsem tady načrtla. Uh, Děkuji a začneme nejprve s tím novými zpravodajem. Rád bych eh, poprosil paní Gardiny eh, Patučela. Děkuji. Děkuji. Já přečtu zprávu, kterou připravila paní kolegyně Patričelo. Jménem politické frakce EPP děkuje zpravodajce Dornáno za práci, kterou až dosud odvedla na tématu proporcionality a subsidiarity. To jsou zásadní principy pro fungování Evropské unie a rozhodovacích principů. Jak se uvádí v článku 5 smlouvy o fungování Evropské unie, princip subsidiarity v oblastech, které nejsou exkluzivní pravomocí Evropské unie, má tedy dvojí funkci. Na jedné straně, pokud tento princip umožňuje chránit eh, možnost členských států rozhodovat v případech, eh, kdy ta otázka může být efektivně řešena na centrální, regionální nebo místní úrovni a na druhé straně je dobré také připomenout, že stejný princip eh, opravňuje zásah Evropské unie v případě, kdy členské státy nejsou schopny ospovídajícím a uspokojivým způsobem dosáhnout eh, stanovených cílů a kdy může zásah Evropské unie přinést eh, velké zlepšení a přidanou hodnotu. Lisabonská smlouva ještě posílila princip subsidiarity, zavedla různé kontrolní mechanismy, aby bylo možnost kontrolovat, zda eh, jsou tyto zákroky v souladu s principem subsidiarity a proporcionality. Motivovaná odůvodněná stanoviska jsou eh, nástrojem, eh, přes nějž eh, národní parlamenty stanoví, zda rozhodnutí přijatá na evropské úrovni jsou adekvátní, pokud jde o jejich účinnost, efektivitu, relevantnost a evropskou přidanou hodnotu. Pokud jde o výroční zprávu za rok 2014, oblasti subsidiarity a proporcionality v porovnání s uplynulými lety klesl počet odůvodněných stanovisk a to se vysvětluje také tím, že obecně klesl počet legislativních návrhů přijatých komisí v závěru jejího mandátu. A proto to tedy nemůže být interpretováno jako výraz nižšího zájmu ze strany národních parlamentů o otázky subsidiarity. Myslím si, že je důležité podpořit větší zapojení národních parlamentů do aktivit Evropské unie. Je třeba zlepšit eh, politický dialog eh, a také posílit eh, schopnost národních parlamentů vyjádřit stanoviska ke komunitárním legislativním textům. V tomto smyslu si musíme uvědomit, že je dobré, že se zefektivnil dialog mezi národními parlamenty a Evropskou komisí. Také díky tomu, že různí komisaři navštěvovali národní parlamenty, aby tam vysvětlovali iniciativy a návrhy Evropské komise. Proto jako politická frakce i my půjdeme tímto směrem, protože jsme přesvědčeni, jak je uvedeno i v meziinstitucionální dohodě, kterou komise, parlament a rada podepsali v dubnu tohoto roku, že je možno lépe legislativně pracovat pouze v případě, že instituce při plnění svých úkolů a dodržování pravidel uvedených ve smlouvách budou i nadále dodržovat obecné principy práva Unie demokratickou legitimitu, subsidiaritu a proporcionalitu a také právní jistotu. Děkuji. Grazie. Adesso in sostituzione. Děkuji a nyní za kolegyni Gentile pan kolega Caputo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Především bych rád poděkoval kolegyni Dornano za skvělou práci. Principy subsidiarity a proporcionality jsou vůdčími principy práce Evropské unie a jejich správné uplatňování je podmínkou účinnosti, platnosti a efektivity prováděných politik. posledních letech se národní parlamenty více zapojovaly do legislativního procesu. To je tedy pozitivní věc, na kterou zpráva upozorňuje, ale pořád ještě nejsou plně zapojeny. Většina stanovisek národních parlamentů také tedy k otázkám životního prostředí pochází jen z malého počtu členských států. Je důležité, aby všechny národní parlamenty mohly kontrolovat legislativní návrhy Evropské unie a aby Evropská komise náležitě vysvětlovala svá rozhodnutí s ohledem na subsidiaritu a proporcionalitu. Na druhé straně je také důležité, aby, Evro- aby tedy národní parlamenty vydávaly odůvodněná stanoviska nejen k legislativním návrhům komise, ale také k nelegislativním dokumentům, které předcházejí vypracování evropské legislativy aby mohly tedy efektivněji ovlivňovat budoucí iniciativy a normy Evropské unie. Je důležité přijmout společné modely, na jejich základě národní parlamenty budou moci zasahovat, protože odůvodněná stanoviska, tak jak jsou v současné době nastaveny, se nevždy ukázaly jako efektivní, protože velmi často byly příliš eh, sobě podobné, pokud jde o argumentaci. Děkuji a nyní pan Demes Makar. <clears throat> Děkuji. Ano, děkuji. I já bych rád poděkoval paní Donano za odvedenou práci. Je to dobrý výchozí bod. Má frakce EKR už celá léta požaduje, aby tady bylo lepší dodržování principů solidarity a e, proporcionality. Ano, e, tady toto jsou e, pravidla, která by měla zdůraznit přidanou hodnotu Evropské unie. A proto je velice důležité, aby tomu tak bylo, máme-li získat důvěru evropských občanů. A to opětovně. Subsidiarita a proporcionalita. Toto jsou důležité základní principy mm, pro evropskou politiku a také pro celé mm, všechny otázky ochrany životního prostředí tyto otázky, v těch máme sdílené kompetence. Je jasné, že biodiverzita, eh, kvalita ovzduší, eh, bioekonomiky, eh, klimat a podobně, to jsou všechno věci, které překračují hranice zemí a kterým se musíme věnovat právě přeshraničním přístupem. A mm, tady by Evropská unie mohla ukázat svou přidanou hodnotu. Jsou tu tři mm, poznámky, které bych rád učinil. Za prvé, mm, zpravodajka zdůrazňuje, eh, že jsou tu místní a národní úřady, které by měly být začleněny do implementace této politiky ochrany životního prostředí. Eh, v některých členských státech, například v mém eh, zemi, to jde ještě dále. Jsou tu regionální úřady, jako například Vlámský úřad, úřad, který zastupuji já, mají plné kompetence a rád bych, kdyby se toto i v textu odrazilo. Za druhé, rozdělení pravomocí. E, to znamená, že regionální parlamenty budou mít větší zodpovědnost za provádění mm, demokratického dohledu nad evropskou politikou v Belgii. E, vlastně máme dost unikátní situaci, e, protože mezi parlamenty máme tady federální parlament a regionální parlamenty a tady není žádná hierarchie. Na všechny se nahlíží jako na národní parlamenty a v rámci Lisabonské smlouvy tady se to odráží v textu společně totiž hrají důležitou roli, když jde o sledování eh, toho, jak se eh, provádí, no, uplatňují principy subsidiarity. Takže toto je důvodem toho, proč národní parlamenty musí být začleněny a komise také musí eh, si uvědomit, jak jsou rozloženy pravomoce v jednotlivých členských státech. A konečně, vy jste říkala, říkali, že navrhujete postup zelené karty. Myslím si, že e, musíme zvážit, jestli e, toto je v pořádku, pokud e, tento návrh není v souladu s principem subsidiarity. Pak by národní parlamenty měly být eh, schopny eh, takovéto zásady mm, eh, odmítnout, když mm, aplikují určité kvóty. Demokratický deficit by měl být ehm, pokryt tím, že se budou aplikovat zásady ehm, subsidiarity lepším způsobem. Mm, ehm, a my si my toto věříme a proto předložíme pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji. Pan Tolvenc. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl velmi poděkovat paní Tornáno eh, za její poslední eh, zprávu. V, tady se vyjádřím stručně. Eh, už jsme tady slyšeli dnes něco, co nám ukazuje, že se dostáváme velmi lehce na nějaké, do nějaké abstraktní politické diskuzí o obecných pravidlech a principech subsidiarity a proporcionality a um, um, opouštíme všechny konkrétní otázky, vypouštíme ty věci, které jsou specifické pro výbor Envy. Nevím, jestli to je úplně správný způsob um, práce. Myslím, že bychom měli zdůrazňovat um, konkrétní otázky, které se vztahují k našemu výboru v, v této zprávě. Eh, hlasovali jsme eh, mm, tady mm, v posledních mm, měsících o nejrůznějších otázkách, eh, kdy máme v podstatě pokračující boj mezi komisí a členskými státy a výborem v otázkách, které se týkají subsidiarity a také kdo vlastně bude rozhodovat o nejrůznějších problémech. Tak to je diskuze, kterou jsme vedli v rámci komitologie asi bychom se pokusíme vylepšit zprávu tím, že eh, budeme zdůrazňovat velmi konkrétní otázky, které se vztahují k mm, um, věcem eh, našeho výboru. A také se pokusíme zlepšit zprávu tím, že se podíváme i za horizont roku 2014, protože tady je celá řada eh, otázek, které se vztahují k objevému ekonomice, balíčku odpadovému a podobně. Tady se velmi, tady se dotýkáme zásadním způsobem otázek, které jsou spojeny s principy subsidiarity a proporcionality. To je vše, co jsem dnes chtěl říct. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A paní Miner, teď není přítomna. Paní Ekaut, pan Pan Ekal, děkuji. Pane předsedo, především se poděkovat eh, zpravodajce za její zprávu, eh, stanovisko. Velice souhlasím s Nilsem v tom, že bychom se neměli dostat do obecné diskuse o principech subsidiarity a eh, proporcionality, protože pokud by to někdo chtěl moc rád udělat, tak by měli do výboru pro právní záležitosti. Tam to už dlouhou dobu takto dělají a proto se musíme více soustředit na otázky ochrany životního prostředí a e, tady velice souhlasím s e, kolegou Mesmarkerem, e, v tom, že politika by měla na evropské úrovni být přidanou hodnotou kdy, když mluvíme o životním prostředí, když se třeba podíváte na bezpečnost produktů pro veřejné zdraví a všechny tyto věci, tak právě tady evropská legislativa je klíčovým prvkem. A myslím si, co je velice důležité, dosud subsidiarita a celý tento proces vždycky byl používán negativním způsobem. A to Eh, takže se mělo něco pozdržet, eh, pozastavit. A proto souhlasím se spravodajkou v tom, že je tady i pozitivní přístup. A sice pokud máme jasný pocit, že komise eh, selhává a nereaguje, mm, pak i národní a regionální úřady, a Mark to tady říkal, třeba regionální parlamenty, ty by měly sehrát pozitivní akci, ty mají pozitivní potenciál, to je ten postup zelené karty. Co se týče červené karty, já myslím, že pan váš politický šéf, pan Cameron už v tomto něco udělal. Aha, tak to není váš politický šéf, já jsem se trošku, jsem trošku zmaten, ano. Takže On asi už se pustil do nějakých kroků v postupu červené eh, eh, karty v těch dílech týkajících se Brexitu, takže bychom měli být rádi, že už to v tom je. Ale chtěl bych zdůraznit, že eh, v věci subsidiarity je klíčové, aby šlo o to, co je správná míra, kde by se kroky měly učinit. A teď se příliš často postup žluté karty aplikuje, protože lidem se nelíbí nějaké návrhy, ale to je jiná diskuze. Jestli se vám to líbí nebo ne, tady máme jako legislativní postupy a dlouhé obdoha období, kdy se to pozměňuje jak v radě, tak v parlamentu ta zkouška, zdali to, ta zkouška sub, test subsidiarity, tady jde o to, jestli je to ta správná míra eh, kroku. A myslím si, že tady musíme mít jasno, protože teď se eh, příliš často eh, je to e, zpompinilené, protože jsou tady lidé, kterým se něco nelíbí a proto vytáhnou žlutou kartu. Já si myslím, že tady bychom měli být trošku opatrnější, protože pokud se vám to nelíbí, můžeme to pozměnit. za mě, pro mě je klíčové, abychom si právně vyjasnili, jestli je to správná míra, kdy se má jednat. A pak tady máme E, jednotný trh. Ano, často to bývá na úrovni, úrovni na evropské úrovni, kde se je závazek reagovat, e, zvlášť když se jedná o bezpečnost produktů Mm, třeba REACH eh, nebo nanomateriály, všechny tyto věci, na ty se eh, útočilo eh, pod záminkou lepší regulace. Ale pak by řekl, že lepší regulace bývá zneužívána průmyslem proto, aby se zabránilo některým věcem, aby se, mají ochránit občanům, ale mají, a přitom se napomáhá průmysl. Tedy více regulací, to je otázka, jestli je to lepší regulace. A někdy to znamená, že se reguluje průmysl. Jim se to nelíbí, ale neměli bychom to zneužívat eh, nebo zaměňovat lepší regulaci eh, za korporistickou agendu. To je něco, co se teď velice často uplatňuje. Děkuji. Teď se dívám na kolegy. Má ještě někdo zájem o slovo? Komise? Ne? Dobrá, Obracím se na paní zpravodajku, aby uzavřela diskusi. Je vous remercie en tous les cas de vos já vám v každém případě děkuji za vaše stanoviska, já na ně budu dopodrobna reagovat. Paní Gardini, pokud jde o počet, nebo tedy nižší počet návrhu komise, já to připomínám, v úvodním ustanovení 1. Vy tam uvádíte i další právní základ, to tam můžeme doplnit formou pozměvacího návrhu. Pane Kaputo, aktivní zapojení národních parlamentů. Ano, to je zásadní a je to hnací motor. Děkuji za to, že jste to připomněl. Čím jsou ta stanoviska podrobnější, tím bude efektivnější zlepšení legislativy. Pane Demesmakere, je pravda, že frakce EKR vždycky byla v čele, pokud jde o konstruktivní a pozitivní kritiku. Já vám děkuji za vaše komentáře. Eh, můžeme na, něj, na nich postavit dobrou spolupráci. Zapojení národních a regionálních orgánů. Tam jsem se snažila hovořit široce s ohledem na evropskou rozmanitost, vnitřní rozmanitost eh, v rámci Evropské unie. Ano, Evropská unie to musí dodržovat. Eh, pane Torvalci, není to abstraktní, ale mám zde stanovisko jen na jednu stránku, takže není možno zacházet do větších detailů. Ano, souhlasím s tím, že tematika výboru Envy eh, musí být eh, konkrétně řešena a já očekávám vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám předem za vaše praktické návrhy a doufám, že budeme moci dospět ke kompromisním pozměňovacím návrhům. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 27. května, hlasování ve výboru Envy 21. června, eh, hlasování na výboru Jury 8. listopadu a hlasování na plenárce v prosinci. A nyní přecházíme k dalšímu bodu, což je strategie EU pro vytápění a chlazení. A já se hned obracím na našeho zpravodaje Kristofera Fielnera, aby předložil návrh stanoviska. Děkuji mnohokrát. Je to stanovisko, takže je to stručné. Stručně tedy budu hovořit i já. Vytápění a chlazení je zodpovědné asi za 50 ehm, energetické spotřeby v roce 2015. Eh, nedostává se mu mm, pozornosti, která mu přísluší. Eh, říkám, je to eh, opravdu největší, eh, je zodpovědný za největší podíl energetické spotřeby. A také pořád nad námi trochu vysí riziko nedostatečných dodávek plynu. Takže bez plynu dnes bychom zmrzli. velkou výzvou pro tento výbor a vlastně pro celou eh, Evropskou unii je, že jsme, že vlastně máme tady eh, opravdu eh, různé možnosti a také různé okolnosti v jednotlivých zemích ohledně toho, co se dá udělat, co je možné udělat, co se týče taky infrastruktury a vůbec klimatu. Takže je hrozně těžké nalézt jedno řešení, které by bylo ideální pro všechny. Eh, ideální by bylo, kdybychom měli třeba stakeholdery, zainteresované strany, které by prostě nabízely nějaká řešení v každé zemi. Prostě to, co funguje ve Španělsku, nemusí dobře fungovat ve Finsku. Musíme si tedy přiznat, že potřebujeme systémové zaměření, systémový přístup. A musíme tedy se zaměřit vlastně, či věnovat pozornost celkové energetické spotřebě. Potřebujeme také technicky neutrální přístup, tak abychom trhu dali prostor pro to, aby nalezl různá řešení. Ještě jedna věc, kterou chci zmínit, je, že dnes v legislativě, která je poměrně roztříštěná, Máme tedy různé oblasti legislativy, které podporují konkrétní zdroje obnovitelné energie, ale hm, oproti třeba jiným. To prostě brání eh, trhu potom v tom, aby eh, dobře fungoval. Takovým případem, příkladem může být ku příkladu že můžete zakalkulovat do energetické produkce solární panely, které jsou na domě, ale není možné do té energeti- do energetického, do energetické výkonnosti budovy nemůžete zapracovat jiné zdroje bioenergie, které třeba nejsou namontovány přímo na budově. Pokud ale máme systémový přístup a e, nechceme se dostávat do takových komplikovaných detailů, které potom narušují eh, zákony trhu, tak by to bylo určitě lepší. Musíme také si přiznat, že dnes máme asi 25 energie pro eh, vytápění, tedy pouze 25 eh, vytápění je z energeticky tedy obnovitelných zdrojů. A já si myslím, že také otázka waste to energy, tedy odpad eh, na energii, to určitě prostě bude důležitá, důležitá věc, protože eh, situace v sektoru je eh, poměrně špatná. Takže kdybychom měli nějaký pří, příliš přísný přístup a um, nedostatečně jsme tohleto zvážili, prostě bychom se mohli zaseknout v té fosilní fázi, ve které jsme nyní. A uh, každopádně uh, nyní už přestanu hovořit a těším se taky na připomínky kolegů. A doufám, že společně se nám podaří předložit e, co nejlepší text. Děkuji mnohokrát a nyní máme stínové zpravodaje. Nejprve pan Zofoli. Děkuji. Především bych rád poděkovala zpravodaji za dobrou práci. Návrh stanoviska je eh, vhodný. Nicméně jsou zde aspekty, které by bylo třeba ještě dopracovat a vylepšit a proto chci předložit několik pozměňovacích návrhů. Především bych rád upozornil na to, že topení, nebo tedy topení a klimatizace v Evropě představují především, nebo tedy nejméně 50 eh, energetické spotřeby a 36 eh, emisí CO2 je právě kvůli budovám. Je tedy důležité zlepšit energetickou účinnou, účinnost budov, budov, aby se zlepšily emise CO2, také ochránilo zdraví evropských občanů a snížila spotřeba energie. Chci také zdůraznit další věc. Pokud na jedné straně většina evropských staveb mrhá energii kvůli tomu, že nejsou dostatečně kvalitní, tak na druhé straně 11 evropské populace, a máme rok 2016, nemá potřebné prostředky k tomu, aby mohla dostatečně vytopit eh, svůj vlastní dům v zimě. Je tedy zásadní, co nejdříve skoncovat s touto nespravedlností a začít i v této oblasti uplatňovat principy kruhového hospodářství podporovat například eh, produkci tepla a elektrické energie formou kogenerace. V tomto smyslu si zaslouží prohloubení také otázka tzv. district heating. Další věc by se měla také vypracovat nebo vylepšit eh, informovanost eh, spotřebitelů. Spotřebitelé by měli dostávat jasné a úplné informace o technických a ekonomických výhodách nových zařízení, které jsou na trhu a které představují možnost eh, spořit a šetřit energii. A tím by se mohly také snížit jejich náklady na topení. Včera místopředseda Ševčovič zdůraznil potřebu, aby se v budoucnosti stavěly nejen stavby, které budou efektivní z energetického hlediska, ale měli bychom také začít projektovat a stavět inteligentní budovy, které budou schopny sami sebe zásobovat energií a tu nadměrnou energii nebo nadbytečnou energii skladovat a použít je třeba k dobíjení elektromobilu. V tomto odvětví je opravdu zásadní podpora výzkumu a vývoje, investovat do výzkumu a vývoje. A pokud jde o financování, a pobídky pro toto odvětví je důležité synergicky a integrovaně uplatňovat všechny evropské fondy, které máme k dispozici. A je také zásadní a nezbytné, aby tyto prostředky byly k dispozici nejen velkým podnikům, ale také a především malým a středním podnikům, které představují většinu evropských podniků. A ještě poslední věc, která se týká biomasy. I když biomasa je dnes velmi používaným zdrojem obnovitelné energie pro topení, nesmíme zapomínat, že její použití má také určité problémy. Některé druhy biomasy vedou ke zvýšení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících částic. Kromě toho je zde také problém používání půdy za jiným účelem, než je zemědělství a produkce potravin. Je tedy důležité zaměřit se pouze na udržitelnou biomasu z ekologického hlediska. Thank you very much. And... Pan Duncan tady není, pan Selimovič tady není, paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Také já si dovolím poděkovat panu zpravodaji za skvělou zprávu eh, k této poměrně závažné věci, protože vytápění a chlazení představuje 50 konečné spotřeby energie a je největším energetickým odvětvím v Evropské unii. Jak jsem zde již několikrát uvedla naposledy v debatě k EED, energetická účinnost zásadně přispívá k celkovým úsporám energie, je hlavním z nástrojů sekundární ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí a je důležitou součástí k dosažení našich cílů v oblasti klimatu, je v podstatě úplně jedno, tedy zda zde hovoříme o elektrické energii nebo o výrobě a spotřebě tepla či chladu. Jedná se jen o odlišný fyzikální stav téhož. Stejně jako u energetické účinnosti i zde se domnívám, že největším problémem nejsou málo ambiciózní cíle, ale především jejich nedostatečné provádění členskými státy. Dále mi na sdělení i současné situaci vadí fakt, že v současnosti je k dispozici jen velmi omezený počet atraktivních finančních nástrojů k renovaci budov. Míra rekonstrukce stávajících budov Evropské unie je bohužel pouhé 1% ročně. Například článek 5 směrnice o energetické účinnosti vyžaduje, aby členské státy buď renovovaly každoročně 3 celkové podlahové plochy vytápěných či klimatizovaných budov, jež vlastní, nebo přijmuli alternativní opatření, které dosahují úspor, které jsou přinejmenším rovnocenné. Veřejný sektor by podle mě měl být vzorem a poskytnout robustní finanční nástroje pro renovaci, vytápění a chlazení nejenom veřejných budov, ale hlavně i těch soukromých. Znovu mi dále vadí bezhlavá podpora biomasy. Komise ve svém sdělení slibuje, že na konci roku 2016 navrhne politiku udržitelnosti a oblasti bioenergie, která zohlední dopad bioenergie na životní prostředí, využívání půdy a produkci potravin. A já ji velmi vítám. Už bylo tedy e, zásadně na čase. Pokud nebudeme mít konečně solidní data, neměli bychom podporovat užívání biomasy a biopaliv pro energetiku. Všichni víme, co totiž způsobila bezhlavá podpora biopaliv jaké škody jsme napáchali na biodiverzitě, životním prostředí jako celku i naší potravinové soběstačnosti a emise jsme přitom neušetřili vůbec žádné. Proto mi na navrženém textu zpravodaje nejvíc vadí adorování používání biomasy v energetice. Dále bych zde ráda upozornila na jeden do očí bijící paradox ve sdělení komise, kde se přímo uvádí. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny může ve srovnání s oddělenou výrobou tepla a elektřiny přinést významné úspory energie i snížení emisí CO2. Používá se v průmyslu a v odvětví služeb k úspoře finančních prostředků a k zajištění stabilních a spolehlivých dodávek tepla a elektřiny. Připadá mi, že tento názor je na této půdě málo slyšen a akcentován. Které zařízení totiž v současné době vyrábějí dočasně nejvíce tepla a elektrické energie – ano, jsou to moderní, nízkoemisní spalovny odpadu, které jsme si v posledních letech vybudovali po celé Evropské unii. Přitom v Circular Economy Package se Evropský parlament dlouhodobě snaží prosadit myšlenku úplného zákazu spalování odpadu. Tuto schizofrenii je třeba konečně odstranit. Třeba jsme zde mluvili, včera jsme zde mluvili s komisařem Ševčovičem a ten slíbil, že se tím pokusí něco udělat. Kolegové, je absolutně nezbytné, abychom veškeré tyto dokumenty a strategie, jako je odpadová legislativa, energetická účinnost, energetická unie, klimatické cíle, dokumenty týkající se čistoty ovzduší, dali konečně ruku v ruce, vzájemně spolupracovali a tyto dokumenty byly především logicky propojené. To je podle mého názoru na půdě našeho výboru náš největší úkol – na řadu následujících let a i tato zpráva by se tím měla zabývat, protože neustále zjednodušování toho problému do jednotlivých směrnic či zpráv nám prostě nepřinese či cílený výsledek. Děkuji. Thank you very much, uh, Děkuji. Nyní eh, paní Auken. Děkuji. Děkuji také eh, panu Fielnerovi za jeho návrh zprávy. O věč, k většině bodů tam eh, naprosto souhlasíme, ta zpráva je jasná. Hmm, my si uvědomujeme, jaký přínos eh, má vytápění a chlazení k celé klimatické strategii. je potřeba, abychom tohle tu energii opravdu využívali správně, takže potřebujeme nějaký cílený program. Já si uvědomuji, jak je důležité mít technologickou neutralitu. Potřebujeme však zaručit, že zapracujeme všechny takzvané vedlejší účinky. A máme například stále ještě řadu eh, domů, které mají eh, kotle, eh, kde se třeba spaluje taky dřevo, uhlí a tam opravdu je opravdu velký problém se znečištěním, které tohle to způsobuje. Tam jsou ehm, částice a jejich počty, které vysoce překračují normy, to je potřeba také zvážit. A ono vlastně je důležité, že tady byla zmíněna také v tomto smyslu i biomasa, protože mm, je dobré, aby komise předložila e, jasné vyhodnocení udržitelnosti používání biomasy. Protože e, máme zde vlastně vůbec otázku, kolik plochy e, by bylo potřeba abychom, abychom měli dostatek potravin, ale zároveň mohli pohánět e, třeba také e, auto, automobily a podobně. Takže to je těžká otázka, protože potom samozřejmě ne, e, si musíme také stanovit, kolik nám ještě vůbec zbyde třeba lesů a luk. Tyhle ty věci je potřeba prostě vyjasnit a také potřebujeme mít jasnou strategii, aby bylo také možné začít s vývojem technologií. je vždy třeba jasně stanovit cíle, protože to je potřebné i pro daný průmysl, tak aby se mohl spolehnout na naše mm, vlastně žádosti, požadavky. A problém je, že také máme sta, vlastně staré průmysly, staromodní průmysly, které vůbec nechtějí měnit své praktiky a to platí do značné míry i pro automobilový průmysl. A odpad my jsme v podstatě takový pyromani, my e, skvěle dokážeme spalovat odpad. Ale přitom, e, dobrá, tak spalujeme, spalujeme i eh, mrtvá zvířata a podobně, ale eh, vlastně eh, z toho potom není žádný zdroj. Je to naopak přístup, který nás svádí, řekněme, na cestí. Ono je samozřejmě dobré, abychom se zaměřili na využívání tepla i chladu z jiných uh, oblastí průmyslu i z jiných sektorů, ale e, nenalhávejme si, že je možné dosáhnout plného kruhového hospodářství, pokud budeme i nadále spalovat všechen odpad. Kristofere, já doufám, že na tomhle se budeme moci dohodnout a každopádně děkuji za tu zprávu. Děkuji. Do fronte. Děkuji, pane předsedo. Pár bodů na doplnění zprávy zpravodaje, která je podle mého dobrým základem, ale můžeme ji ještě vylepšit. Investice na optimalizaci energetického využití by měly být eh, upřednostňovány, pokud nabízejí co nejrychlejší výsledky a také omezení poptávky, což je zásadní věc. Ale je také nutné stanovit eh, závazné cíle pro energetickou účinnost na úrovni celé EU. To zde chybí. Chybí zde také jednotná metodologie pro výpočet energetické účinnosti. Každý členský stát používá své vlastní kritéria, máme zde nějaké vůči principy, ale není zde žádný závazný předpis, jak počítat energetickou účinnost. Pokud je o bod 3, tak eh, tam eh, odpadové hospodářství není úplně dobře řešeno. Spalování podle nás nemůže být považováno za udržitelné dlouhodobě ani jako možnost eh, využití alternativních paliv pro topení, ani jako součást odpadového hospodářství. Hovoříme zde o kruhovém hospodářství, o nulovém odpadu, o budoucnosti, kde nebudou existovat žádné odpadky a na druhé straně hovoříme o systémech eh, energetic, výroby elektrické energie, eh, která nám umožní zpracovávat odpad. Eh, Biomasa O tom tady už hovořilo několik kolegů. Já souhlasím s kolegyní Auken, která říká, že komise nám musí poskytnout kritéria pro udržitelnost, která nám zde chybějí. Je důležité, aby tedy komise šla tímto směrem, aby definovala tato kritéria. Tato udržitelnost eh, musí být eh, vztažena k celému životnímu cyklu, od eh, produkce až po užití. Nejen v tom okamžiku, kdy se biomasa spotřebovává. V tomto také souhlasím s kolegyní Auken, která říká, že zde musí být eh, takové eh, systémy pro těžbu, které zajistí, že se nebude zvyšovat eh, produkce skleníkových plynů. V současné době bohužel dochází k navyšování v souvislosti s nárůstem používání biomasy pro topení, především ve městech. Kolega Zofolo tady hovořil o tom topení a chlazení na dálku. To je jeden z nejlepších možných kroků. Používají se zde také obnovitelné zdroje, kombinují se zde oba systémy. A k tomu připomeneme ještě velký potenciál geotermální energie tím eh, se vlastně vyrovnává ta křivka poptávky a pak se zde i několikrát eh, o tom hovoří ve sdělení Evropské komise. I my připomeneme eh, roli vzdělávání a osvěty spotřebitelů, kteří dnes jsou zvyklí často používat buď topení nebo klimatizaci v období, kdy to není nutné. Často používají metody, které nejsou úplně v souladu se skutečnými požadavky. Například eh, bychom mohli používat eh, pasivní systémy chlazení třeba ten ventilátor, starý dobrý ventilátor, který by se mohl používat na místo klimatizace. V tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, paní Grostet. Merci beaucoup. Děkuji, já bych eh, především chtěla poděkovat eh, Kristofovi Filnerovi. Myslím si, že je to otázka, která je důležitá a která je v souladu s debatou, kterou jsme vedli včera s místopředsedou Ševčovičem. Spotřebovává se hodně energie, energie se mrhá, dochází k energetickým ztrátám ve špatně izolovaných budovách, aby jsme si vědomi toho, že je třeba mnohem lépe řídit spotřebu energie v tomto odvětví. A je třeba uvědomit si, že městská dimenze se na tom velmi podílí. Je tedy důležité zmínit města, jejich topení a klimatizaci eh, v tomto stanovisku. Je možno používat eh, teplo pocházející třeba z produkce průmyslových továren. To představuje celou řadu výhod, jak pro spotřebitele, tak i pro kvalitu ovzduší. Teplá voda může být eh, transportována potrubím, eh, nedochází přitom k žádným výparům, k žádným zápachům. Takovéto topení funguje na základě různých energetických zdrojů, takže je to systém, který je poměrně flexibilní, protože využívá různých možností. Hodně se zde hovořilo o biomase, Máme solidní, pevnou tedy biomasu ze dřeva. Je pravda, že tam vznikají částice při spalování, takže potřebujeme zařízení, která budou dostatečně výkonná, aby se ta, tento nedostatek vyřešil. Ale někdo tady nezmiňuje bioplyn. A bioplyn umožňuje produkci elektrické energie procesem metanizace a to je proces, který používají některé farmy v Evropě. Já si myslím, že to je také zdroj energie. <clears throat> A konečně se zde zmiňuje také kruhové hospodářství a já si myslím, že je dobré zde tuto otázku také začlenit. Děkuji. Děkuji, pan Lachaj. Děkuji, já nebudu opakovat eh, to, co eh, říkala kolegyně Grostet, to jsem měla také Eh, ve svém vystoupení chci upozornit na plynou biomasu. Jak říkala Françoise Grostet, eh, to je důležitá součást eh, činnosti evropských farem a zemědělských podniků. Nicméně musíme si dát pozor na to, co se dává do těch metanizérů. A já bych zde zmínila hierarchizaci odpadků, které se používají k výrobě této plynné biomasy. Tam si musíme dát velký pozor na hierarchizaci těchto druhů odpadu. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A nyní se obracíme na komisi. No opinion from the commission? Komise nemá stanovisko? Dobré dopoledne, děkuji za tyto komentáře. Já si myslím, že mm, nemáme nic proti tomu, co zde vyjádřili eh, poslanci tohoto výboru. Hmm, my jsme si také pročetli návrh zprávy pana Fielnera. Já mám Eh, takovou rychlou reakci na ty hlavní věci, které zde dnes zazněly. My si uvědomujeme, že vytápění a chlazení je velmi diverzifikovaný sektor, takže samozřejmě nechceme předkládat nějaké eh, eh, jediné řešení, které ani není možné. Chceme upozornit na velké oblasti, kde je potřeba jednat Tady jde tedy o to, jak provádět ty konkrétní kroky. To bude záviset na konkrétní situaci v jednotlivých členských zemích, na jejich klimatu, stavu budov a tak dále. Velmi důležitá oblast, na kterou se musíme zaměřit, je Energetická účinnost budov. Tady opravdu musíme přestat plítvat energiemi, tak jak jimi plítváme nyní. Takže je potřeba renovovat budovy, modernizovat budovy. To je opravdu jedna oblast, která je obrovsky důležitá a je jasné, že budou potřebné veřejné finance, ale i soukromé finance proto, abychom pomohli domácnostem, eh, veřejným úřadům i podnikům, aby se účastnili eh, této velké, tohoto velkého úsilí renovace všech budov. Takže my předkládáme také iniciativy o chytrém financování renovace budov. Potom je důležitá mezinárodní oblast, to je mm, také otázka moderních eh, stavebních technologií které by se používaly pro nové stavby. Energetická účinnost zde opravdu musí být klíčová priorita. Také eh, si musíme uvědomit, že je velmi um, jasné propojení nad náklady domácností na energetiku a to, jak my vlastně vnímáme tyto náklady. Takže vlastně i ty úspory a ta energetická úspornost může být způsobem, jak bojovat proti energetické chudobě. Otázka odpadu. To je další velká oblast, v níž navrhujeme aktivnější politiku. Tady samozřejmě jde o využívání eh, zejména tedy odpadního tepla a obchodního, odpadního chladu z průmyslových procesů. Eh, to ale není tedy eh, odpad spalování. Spalování odpadu, to je vlastně tedy spalování takového odpadu, který není možné recyklovat či použít jinak. A já věřím, že spalování odpadu i nadále tedy vlastně bude užitečné, ale existuje zde velký potenciál recyklovat e, zbytkové teplo z průmyslových e, procesů, možná také i z, e, ze zemědělství. V tuto chvíli nevíme, jaký přesně je hospodářský potenciál. Každopádně je potřeba to zanalizovat a pokud takováto možnost je, bylo by velmi užitečné to využít. Je to užitečné i pro průmysl, který by mohl vlastně zlepšit své, svou energetickou výkonnost, ale zároveň bychom také eh, šetřili primární zdroje energie. A teď vlastně jde o to, jestli eh, budeme eh, zapracovávat více tedy odpadového hospodářství, nebo zda budeme pokračovat v té cestě fosilních paliv někde to prostě není možné nahradit obnovitelnými zdroji. Určitě budeme mít ale odpad na teplo, obchad, odpad na ochlazování. Teď jde vlastně o to, nakolik je to vlastně udržitelné a proveditelné. To je určitě oblast, které ještě musíme věnovat další pozornost. Bioudržitelnost, komise nyní se věnuje eh, rozpracování eh, kritérií udržitelnosti Eh, nakolik třeba biomasa se může používat, uplatňovat. Víme, že třeba ty, eh, to spalování dřeva, zejména ve městech, kde je velká hustota obyvatelstva, to může být problém a komise se tedy té otázce věnuje. A eh, poznamenali jsme si tedy vaše připomínky. Sdělení komise také jasně ukázalo, že máme úkol při zlepšování informovanosti, povědomí, vědomostí občanů. Tady vlastně jde samozřejmě nejenom o spotřebitele a občany, ale i o veřejné orgány, průmysl, majitele budov a tak dále. Opravdu musíme udělat maximum pro to, abychom šířili informace o nových technologiích a výhodách, které přináší e, tyto kroky, které e, předkládáme. Co se týče dálkového vytápění, mm, identifikovali jsme okresní e, vlastně úroveň, řekněme, a městskou úroveň. To je tedy úroveň které se musíme trošku více věnovat. Také v souvislosti se směrnicí o e, energetické účinnosti budov. Je jasné, že dálkové vytápění a vlastně moderní technologie v dálkovém vytápění představují obrovský potenciál pro úspory energie a také pro e, využívání obnovitelných zdrojů. To je právě z toho důvodu, že někdy eh, obnovitelné zdroje se nedají do budov dostávat třeba v individuálním formátu. To tedy vůbec vyžaduje nový pohled na dálkové vytápění, a jak bychom z něj mohli udělat užitečnější nástroj pro modernizaci eh, vytápění a chlazení v Evropské unii. Já doufám, že jsem opravdu zodpověděla na všechny ty hlavní body, které zde zazněly. A my samozřejmě zohledníme vaše připomínky v tom stanovisku. A já nyní dávám slovo zpravodaji, aby uzavřel diskusi. Děkuji mnohokrát. Já jsem velmi rád, že Všichni tady zmínili eh, takzvanou co-generation a také dálkové vytápění a eh, že se musíme zaměřit na energetickou výpověď eh, výkonnost budov a vlastně, že máme určitou diskriminaci vůči dálkovému vytápění. Děkuji za mnoho velmi dobrých připomínek. Budeme určitě mít ještě rozpravu k biomase. To není nic nového. Je to komplikované téma. Já pocházím ze země, kde máme veřejné zdroje a kampaně, které se snaží eh, nechat eh, eh, vlastně mm, biomasu a lesy, aby nepře, nějak nepřeválcovali zemi, takže vlastně musíme nechat krajinu nějak otevřenou. To je určitě vlastně zase jiný přístup než v jiných zemích. Ale co se tedy týče, tak biomasy biomasa to je asi dvě třetiny obnovitelných zdrojů, které využíváme dnes. To je obrovská, obrovské, obrovský podíl. A pokud si stanovíme, pokud si chceme stanovit tyhle ty eh, obnovitelné cíle, tak eh, biomasa bude klíčová. Ale co se týče biomasy i odpadu, tak eh, vlastně jedinou věc, nad kterou se musíme teď zamýšlet, než budeme řešit konkrétní pozměvací návrhy, nemůžeme vstoupit Eh, do tohoto procesu, když budeme bojovat proti tomu převodu odpadu na energii a bojovat proti eh, biomase, protože tím jenom posílíme ty fosilní prvky. Samozřejmě máme výzvy, které se pojí s obnovitelnými zdroji s biomasou, ale nezapomínáme, jaké problémy sebou přináší ropa, eh, uhlí, plyn a tohle to jsou asi největší problémy. Takže prosím vás, stanovme si přísná pravidla, ale neudělejme je tak přísná, že odpad na energii, tahle ten systém a dřevo by potom eh, ztratilo konkurenceschopnost. To je jediné, eh, nad čím si přeji, abyste se zamýšleli teď vlastně, eh, když postupujeme ku předu. Připomínám lhůtu po předložení pozměňovacích návrhů pouze v angličtině 26. května, hlasování na Envy 21. června, eh, INTA eh, v červenci a na plenárce v září. Eh, uzavíráme tedy tento bod a přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je výměna názorů se zástupci komise o provádění právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Tady jde tedy o provádění eh, právních předpisů v oblasti eh, odpadu. Eh, tady vlastně jde o otázky, které se vztahují k rámcové směrnici o odpadech a také směrnici o balení odpadu. Máme zde 23 různých otázek, které se týkají e, třeba výzev e, pojících se s implementací, e, hospodářskými nástroji, prevence odpadu, zodpovědnost producentů, spalování odpadu a tak dále. Takže já navrhuji, abychom pro každou skupinu měli tedy otázku. Já tedy navrhuji, aby komise odpověděla vždycky na každou skupinu otázek. Máme 10 eh, minut na skupinu 1 a 2 a potom zase dáme slovo autorům otázek na takový možný follow-up. Takže nejprve dám slovo komisi k těm implementačním výzvám a opatřením a potom No tedy to znamená otázky 1 až 6. Poskytněte prosím tedy odpověď na celý tento blok. A potom eh, se kolegové vyjádří k tomu, co komise řekne. Má, je zde pan Aurel Čobanu Dordea a pan Kestus Sadauskas. Pane předsedo, za pozvání ano, udělám pár úvodních poznámek a poté eh, přenechám prostor eh, kolegyně Gestury eh, z pár úvodních poznámek tak abychom mohli provádění závazku řízení odpadu, abychom to mohli zasadit do kontextu veškerých, veškerého úsilí této komise a také DG eh, ochrany životního prostředí. Jak víte, ta komise má unikátní a zvláštní roli při dohledu nad aplikací a implementování pravidel zákonů EU. Zároveň eh, evropská pravidla jsou integrální součástí národních eh, právních právních řádů a veřejné úřady a v členských státech mají za úkol e, tyto věci aplikovat. Ovšem, komise má pravomoce, aby vykonávala dohled nad implementací v jednotlivých členských státech. A ze strategického hlediska e, komise věnuje problémům implementace, včetně implementace legislativy řízení odpadu a jsou tady tři oblasti, tři směry. Podpora dodržování pravidel, pak spolupráce s členskými státy ve věci implementace, pak poskytnutí finanční podpory eh, pro to, aby byla pravidla dodržována a třetí směr by pak Ehm, bylo vymáhání eh, těchto pravidel, pokud kooperativní přístup není zaručen a nefunguje k podpoře eh, dodržování pravidel, tedy compliance, ehm, komise mm, mm, už mnoho, mnoho let pracuje na implementaci, včetně eh, oblasti waste managementu, takže má dost jasno v tom, co jsou příčiny Eh, jaké, proč, co, co jsou, jaké jsou důvody nedostatečné implementace. Někdy je to nedostatečná politická vůle, někdy je to nedostatek finančních zdrojů a jindy zase eh, je to příliš komplexní aranžma v členských státech při eh, uplatňování environmentálních pravidel. Ale myslíme si, že Eh, s tím, že eh, současné kolegium komisařů teď dostalo, svou, eh, dostalo své funkce, tak komise vlastně má nový profil, silnější profil a my věříme, že DG Envy půjde do, za hranice technického dialogu s členskými státy, toto je nevyhnutelné, a zároveň zvýší politické povědomí o hlavních politických výzvách v oblasti Um, řízení odpadu. A také jde o lepší, o to, aby bylo lépe informována veřejnost o těchto výzvách a aby bylo nabídnut takový širší obraz o situaci, tak aby všichni, jak ministři, tak um, veřejnost, jak politici um, v Evropském parlamentu, ale také ti, kteří působí v radě, pochopili, o co v těchto výzvách jde. A my se snažíme Eh, zvýšit mm, tento politický profil eh, mm, procesu implementace tím, že se eh, do konce, do konce tohoto měsíce před 31. květnem schválí sdělení, které nastíní rámec zaměřený na novou iniciativu komise do zlepšení implementace, říká se tomu přeskum environmentální implementace a na základě tohoto sdělení Eh, komise schválí eh, zpráv jednotlivých eh, zpráv všech 28 států. Tady se budeme věnovat nejenom oblasti čtení odpadu, ale také všem ostatním politickým oblastem v oblasti ochrany životního prostředí a jak členské státy plní své povinnosti v rámci této politiky a v rámci stávající legislativy. Eh, eh, objevové hospodářství a waste management obecně eh, zaujmou důležitou, prohrá důležitou roli a v tomto kontextu bychom rádi vyjádřili vděč, vděk za neustálý zájem členů výboru Envy o tyto otázky. Druhá Druhý směr, druhá oblast, kde komise dělá kroky spolu s členskými státy, je poskytnutí finančních prostředků pro podporu implementace závazků v oblasti um, eh, řízení odpadu. Než eh, bych šel do větších eh, detailů, tady byly finanční prostředky v minulém období, pak jsou tady v současném období, ale chtěl bych od samotného začátku říct, že by mělo být jasné, že finanční prostředky, které poskytuje rozpočet EU členským státům proto, aby dostali svým závazkům, nejsou dostatečné ve srovnání s potřebami členských států. Toto eh, platí také pro oblast eh, správy nebo řízení odpadu. Ale mm, eh, tady Nejde o to, ehm, ne, celá tato, ne všechno je financováno z rozpočtu EU a členské státy, ale také jednotlivé regiony musí sami přijít, přijít své závazky a musí přijít s vlastními prostředky, tak aby bylo možné vylepšit Ehm, více ehm, infrastrukturu eh, v oblasti řízení odpadu a musím říct, že eh, řádný, tento, tento řádný waste management je nedílnou součástí ehm, toho, jak naše moderní společnosti a naše komunity fungují. Bylo by nemožné, kdybychom neměli žádné, žádnou infrastrukturu nejenom v hlavních městech, ale také v mnoha aglomeracích Evropské unie. Takže toto mm, je nepostradatelná priorita pro naše členské státy. Teď, co se týče účinné podpory, kterou eh, jsme poskytli eh, v minulém finančním období 2007 až 2014, 5,6 miliard eur eh, bylo k dispozici v politice soudržnosti pro otázky řízení odpadu. Mnoho členských států profitovalo z těchto nových prostředků a učinilo zásadní pokrok tím, že se uzavíraly skládky. Také se zvýšil separátní sběr recyklovat recyklovatelný produktů a jiných a vytvářely se nová zařízení pro zpracování odpadu. Míra recyklace v 18 členských států, které dostaly prostředky z Fondu soudržnosti, byla vyšší a v některých z novějších členských státech tento nárůst šel nad 10%, například Bulharsko, Slovinsko, Polsko. V současném programovací období do roku 2020 finanční podpora eh, leh, trošku menší, ale ne radikálně nižší. 5,5 eh, miliard eh, eur Eh, z evropského rozpočtu, to jsou přidělené prostředky do sektoru odpadního. Využíváme dvě hlavní úrovně. Eh, jednak, než členské státy budou mít přístup k prostředkům EU, musí tady být podmínka ex ante a sice to je to, co je zakotveno ve finančních pravidlech a komise toto použila a i nadále to bude aplikovat jako takový pákový efekt pro to, aby byly motivovány členské státy dodržet pravidla v oblasti odpadového hospodářství. Tady bych řekl, že tato tyto podmínky ex ante pro přístup k prostředkům EU. Toto musí být naplněno do konce tohoto roku 2017. Bude takový citlivý rok, protože komise bude muset posoudit, které členské státy dostály jakým podmínkám ex ante, anebo také ne. Druhá e, úroveň, to je skutečnost, že projekty, které byly navrženy členskými státy e, a které mají dostat EU prostředky, musí být v souladu s hierarchií odpadu a proto priorita musí být dána aktivitám v oblasti odpadu komise se bude, bude mít restriktivní přístup, co se týče financování nových zařízení pro zpracování reziduálního odpadu a e, jsem si jist, že moje kolegyně e, k tomu řekne něco více. Je to něco více k těmto důležitým věcem. A Rád bych zdůraznil eh, také, že nejvyšší eh, přidělení prostředků eh, z strukturálních fendů pro řízení odpadů ve finančním, o tomto finančním období půjde do Polska, Chorvatska, Slovenska a Maďarska. Ještě v této fázi programovacího cyklu Eh, nemáme plné informace o tom, jak členské státy využívají eh, svých prostředků, jestli je nespotřebovávají, jak bylo naplánováno ve schváleném období, ale tuto informace eh, bude k dispozici komisi k 1. červnu tohoto roku. A do konce roku bychom eh, měli být schopni eh, se podělit o více poznatků s eh, váženými členy, stěnými členy tohoto výboru, pokud budou mít zájem o další informace k tomuto. Třetí ehm, oblast, a tady ukončím můj příspěvek, jak jsem řekl eh, vymáhání eh, pravidel a eh, jak víte, tady to řeknu krátce, DG Envy řídí 20% portfolia procesu porušování závazků. Toto je dosti závažná věc a v tomto portfoliu je to jedna pětina, kdy jde o vymáhání pravidel v oblasti řízení odpadů. To nám ukazuje, Eh, na pár číslech eh, důležitost eh, nebo to, jaký význam přikládáme tomu, aby se dodržovala pravidla na tomto poli. v eh, DG Envy. Eh, eh, byla tady položena otázka, zdali lidské zdroje, které jsou k dispozici pro vymáhání, jestli to je dostatečné. Jsme vděční poslanci nebo kolegům, kteří položili tuto otázku. Můžeme odpovědět tímto způsobem. Eh, v kontextu Evropy 28 eh, eh, členských států a s velikými výzvami a komplexní environmentální legislativou toto lidské zdroje, které jsou přiděleny do oblasti vymáhání, to bude jako s evropským rozpočtem pro provádění těchto závazků. Tedy je to nedostatečné. Nikde nebudeme mít dostatek lidí tak, aby to Eh, bychom mohli dostat všem výzvám. Ale rád bych obrátil pozornost eh, vážených členů, vážených poslanců eh, tohoto výboru na skutečnost, že implementace a dokonce i vymáhání nejsou exkluzivním kompetentními pravomocemi Evropské komise. Jak už jsem říkal na začátku svého příspěvku, sdíláme tuto zodpovědnost se členskými státy. A na možný dohled nad prováděním a vymáháním. Eh, tady si myslíme, že eh, uspokojivým způsobem toto organizujeme, tak abychom dosáhli, aby to mělo úč, velký účinek. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste eh, um, zorganizovali toto zasedání. Jak už zde zaznělo velmi často, eh, Máme pocit, že ta legislativa je příliš zatěžující. Hovoříme především o směrnicích. Eh, máme i nařízení, ale především hovoříme o směrnicích, takže členské státy mají zodpovědnost transponovat tyto směrnice a dále je provádět. Hlavní legislativou v oblasti odpadů je směrnice, která stanoví jen ty hlavní principy. V některých případech eh, jsou zde pochybnosti ohledně toho, jak interpretovat některá ustanovení, ale to někdy nebylo překážkou eh, implementace. Naše hodnocení ukazuje, že Správné provádění legislativy o odpadech je z různých důvodů problematická. Na jedné straně je to kvůli politické vůli, kvůli nedostatku dlouhodobé vize, za druhé je zde budování nových infrastruktur, které musí být dlouhodobě plánováno. Za třetí, nové ekonomické nástroje. za čtvrté, spolupráce mezi velkým počtem veřejných a soukromých subjektů, dochází tam ke změně návyku, někdy je zde také střed zájmu. A potom je zde také kapacita pro technickou realizaci, která je v některých případech nedostačující. My jsme identifikovali jisté Eh, rizikové faktory v členských státech, eh, pokud jde o možnost dosažení cílu pro rok 2020. Členské státy mají pořád ještě 4 až 5 let do tohoto data a přijímají kroky za účelem eh, dosažení těchto cílů. Co dělá komise, aby pomohla členským státům? My ze zkušenosti víme, že formální řízení pro porušení povinnosti nejsou dostačující k tomu, aby se řešily ty hlavní příčiny Prostě dělají se už jen jako reakce v případě, že už došlo k nějaké škodě. Je třeba podporovat členské státy formou technické pomoci, jim třeba také poskytovat finanční pomoc, jak zde popsal kolega, prostřednictvím různých finančních nástrojů. A vždy můžeme využít také toho trestu, tedy porušení nebo tedy řízení pro porušení povinnosti, když je to nutno. Máme celou řadu nástrojů. Máme iniciativy na podporu souladu, máme také hodnocení skutečného stavu implementace, jak to vypadá třeba se sběrem odpadu, se tříděním odpadu. My jsme nedávno proběhli hodnocení, provedli hodnocení v 18 členských státech. Budeme mít zprávu, která bude vydána ve spolupráci s Agenturou pro životní prostředí kde hodnotíme stav provádění této směrnice v členských státech a hodnotíme také jejich postup směrem k cíli. Toto hodnocení pro všechny členské státy, státy bude k dispozici už příští rok. Dále je zde také výměna nejlepších postupů na různých platformách. Dále také kontrolujeme soulad eh, národní legislativy. Pokud jde o finanční podporu, tak eh, máme velký zájem podporovat projekty, které členské státy uvedou do souladu s legislativou. Jak se zdůrazňuje v balíčku pro kruhové hospodářství, směr, komise zaujme velmi restriktivní přístup, eh, pokud jde o nová zařízení pro zpracování toho zbytkového odpadu. Komise podporuje členské státy a operátory. Máme Horizon 2020, Evropskou investiční banku, máme také Evropský fond pro strategické investice a akční plán také má jistá opatření na podporu inovací. Směrem ke kruhovému hospodářství jsme inspirováni tím nizozemským přístupem eh, Green Deal. Díváme se také na to, jaké jsou hlavní eh, překážky pro inovace. V Evropské unii máme celou řadu dobrých příkladů, které ukazují, že díky správným politikám a nástrojům mohou členské státy poměrně krátkém čase udělat velký pokrok. Slovensko je příklad, který zvýšil recyklovaný podíl, nebo tedy podíl recyklovaného odpadu za pouhé tři roky ze 40 na 60 To všem vyžaduje podporu díky ekonomickým nástrojům a zkušenosti členských ukazují, že tyto nástroje jsou skutečně nezbytné k tomu, aby se vytvořily ekonomicky příznivější podmínky pro recyklaci, proto aby se efektivně dosáhlo cílů a především tam, kde jsou eh, součástí širší strategie. Nejpoužívanější nástroje, které ukázaly svou účinnost, jsou eh, poplatky za spalování, někdy jsou zde také základ, zákazy a potom jsou zde také platby, které jsou uvalovány přímo na ty, kteří eh, využívají jistých eh, způsobů zpracování odpadu. A potom eh, se zde také zvyšuje zodpovědnost výrobců Zodpovědnost se přesouvá na ty, kteří uvádějí výrobky na trh. Komise provedla hodnocení ekonomických nástrojů a jejich dopadů. Například toto hodnocení ukazuje, že vysoké poplatky za skládky jsou eh, dobrým eh, nástrojem, dobrou pobítkou. A některá města mají více než 70 eh, podíl recyklovaného odpadu. Komise už připravuje také zprávu, která pokryje období 2010 až 2012 a bude k dispozici na konci tohoto roku. V návrhu o odpadech eh, jsme také navrhli, že se zbavíme té tříleté lhuty na poskytování informací, protože to není dostatečná informace na jejímž základě by komise mohla hodnotit pokrok v členských státech. Členské státy by tedy nově měly poskytovat pouze statistické informace týkající se cílů. To by ovšem nebyl exkluzivní zdroj informací pro komisi, aby mohla hodnotit stav provádění. My máme celou řadu nástrojů k naší dispozici, jak už jsem říkal. Děkuji. Thank you very much. I don't know if uh... Děkuji. obracím se na všechny kolegy, kteří položili otázky, tedy Florence, Pětikajnen, Demesmaker a tak dále. Přejete si někdo z vás eh, slovo? Pan Florence. No, pro všechny kolegy, kteří mě znají, vědí, že implementace odpadových eh, směrnic v Evropě, to je můj koníček. Uh, ano, mám problém. Zástupci komise, to jsou všechno sympatičtí a inteligentní lidé. Ale to, co dnes přednesli, eh, tak to nás, to nás nedostane ani kousek upředu. Tohle, ten, tyhle příspěvky mohli přednést před deseti lety taky. Eh, například pro, po útěchu říkají, že míra recyklace, že tady ještě snad mají pět let času, aby se dosáhlo cílu. Ale přitom vědí už deset let, že za pět let se musí cíle dosáhnout. A pokud si přečtete veškeré studie, tak přeci už jim nemůže chutnat ani snídaně, když vidí, kolik členských států zatím pokulkává, pokulhává. A tady určitě e, nemyslím ty nové, čerstvé evropské země, e, ale také staré i moji mm, zemi. Takže jsem dost úžasný nad tím, jak mm, optimisticky tady něco přednášíte, co nás nedostane ani milimetr dál. Já si vaše projevy příspěvky opravdu přesně prohlédnu, abych se podíval na to, co se tady stalo. Vy Eh, svůj úkol jako strážkyně eh, eh, zákonu vůbec neberete vážně. A přiznávám, že ano, máme příliš málo personálu. To přiznávám, to můj starý dobrý přítel Jaroš mi vždycky říkal, když jsem mu to vyčítal. Ale no tak se musíte o ty lidi přihlásit. A říkám si, kde berete odvahu? A oběhové hospodářství teď předkládáte Udělali jste to po určitém eh, prodlevě, já tu zprávu považuji za dobrou, ale přitom víte, že základ eh, pro toto, tedy všechny ty předešlé směrnice, eh, třeba jsou byly implementovány jenom z 30-40%, u některých to bylo trošku vyšší, u některých menší, ale tady se může slínat tím, jak pan komisař, ale taky mm, všichni ostatní zodpovědní si říkají, že to je teď veliký joker. A když pak se podíváme do zákulisí, tak si řeknete, pane bože, co jsme to tady udělali. Já si nadále myslím, že musíme udělat méně a musíme tedy udělat daleko více, konkrétněji a udělat to tak, aby to bylo pochopitelné. A ještě kdybych mohl uvést jeden příklad otázce e, politiky e, vody v Rýně. Jak víme, tak to teče, ten teče z Francie do Německa. Když v Kejlu na německé straně Rýna Eh, eh, vezmete, chcete vzít vzorek vody eh, za komisi, tak nejprve musíte poslat dopis do Berlína se s otázkou, jestli to smíte udělat. A z Berlína vám napíšou ano, my pak s přihraničním celkovou zemí si o tom promluvíme s Porým Falckem a pak vám dáme vědět. A než vám dají vědět, tak uteče půl roku. To přeci takhle nejde. Pokud chcete zvládat nějakou firmu tímto způsobem, tak zbankrotujete. A proto moje výzva, naléhavá výzva, prosím vás, nepřicházejte s tolika novými zprávami, nejprve dokončete ty staré. Podívejte se například na to, jak v Německu eh, vypadá e, směrnice o nitrátech. Ani nechci poukazovat na ostatní země, ale konečně se postarejte o to, abyste si splnili své úkoly. Jestli bych nebyl dělal ve škole své úkoly, tak bych mě asi nebyli předali, přidělali, eh, poslali někam jinam, ale můj tatínek mi dělal strašné problémy každý týden, abych to splnil. Ale při veškeré sympatii, a já, jak vás tady vidím, já vím, že je to velice těžké plnit úkoly. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Demesmaker. Eh, dank u, voorzitter. Ik zal eh, Nederlands eh, praten. Ehm, Děkuji, budu hovořit holandsky. Znělo to tak, že komise je optimistická, to je sice velmi dobré, ale vaší roli, roli je být realističtí. A tak já bych eh, navázal na předřečníka. Musíme se důkladně zamýšlet nad tím, proč existuje tolik rozdílů v implementaci naší vlastní legislativy, našich vlastních směrnic. Já nemám odpověď na eh, tuhle otázku. Ještě pořád před sebou máme čtyři roky na dosažení těchto cílů, ale komise je určitě příliš optimistická. Já mám dojem, že se prostě příliš zaměřujeme na tu odpadní logiku. Už dlouho hovoříme o odpadu, ale od téhle logiky se musíme odklonit. Musíme se zamýšlet nad zdroji, nad eh, surovinami a nad konkurenceschopností. Musíme si položit otázku, pokud se budeme natolik spoléhat, eh, vlastně, pokud budeme využívat všechny tyhle zdroje a suroviny jen proto, abychom s nimi plíta, plítvali, k tomu pořád dochází. Takže je prostě potřeba pochopit, proč jste jsou ty rozdíly. Někdy i propastné a já mám pocit, že to je způsobeno politickou vůlí a zodpovědností, kterou přijme každý členský stát či region. Tady jde tedy o zodpovědnost za zavedení potřebných právních rámců já jsem z Flander a my máme skvělé výsledky, co se týče recyklování a třídění odpadu, ale to trvalo taky určitou dobu. K tomu by bylo potřeba nastavit správné politiky a opravdu nám to trvalo několik desetiletí, než jsme to všechno takto nastavili. A teď jsme se dostali do bodu, kdy na sebe můžeme být pišní. A já si tedy myslím, že musíme ukázat dalším členským zemím, dalším regionům, že nemyslíte začínat na nule. Slovensko je zde dobrý příklad. Díky expertíze a know-how, které už je k dispozici, v některých regionech EU, je možné to nastartovat velmi rychle. Ale musíme udělat více, protože samotné finanční nástroje nestačí a nikdy stačit nebudou. Opakuji, potřebujeme politickou vůli. Otázkou je, opravdu chceme dosáhnout toho, co jsme si stanovili? Zdroje, které máme v Evropě, musíme zajistit, že zde také zůstanou, tak abychom nebyli závislí na externích zdrojích, což samozřejmě ovlivní i naši konkurenceschopnost. A tady hovoříme nejenom o životním prostředí, ale i o hospodářství a konkurenceschopnosti. Paní Bonafé. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím eh, s předřečníky, s jejich obavami a komentáři, takže mohu být velmi stručná. Je jasné, že máme před sebou nový legislativní návrh, eh, který bude mít velký dopad také na nové cíle pro recyklaci a další velmi ambiciozní cíle je jasné, že pokud už dnes za aktuálních norem jsme pořád ještě velmi vzdáleni dosažení cílů pro rok 2020, je třeba ještě něco udělat. Jsem ale optimistická v tom ohledu, že je třeba pracovat a je možno pracovat především na politické vůli, protože nestačí pouze trestat, eh, musíme pochopit eh, důvody, které vedou k těmto velkým nesrovnalostem. Musíme jednat eh, tedy opravdu vážně, musíme pracovat na politické vůli. Myslím si, že ten nový mechanismus, který je obsažen v tomto návrhu, musí být používána ze strany komise skutečně úplně stejně tak, jako ve finančních záležitostech. Pokud to tak bude, tak eh, já budu sdílet eh, optimismus komise, ale jak říkám, musí zde být opravdu vůle použít všechny nástroje, které máme k dispozici. Děkuji. Pan Torvald. Děkuji. Děkuji také komisi. Rád bych vyjasnil dvě věci. Nejdřív jste hovořili o tom, že jste dosáhli silnějšího profilu. Prosím vás, co to jako znamená v praxi? Pak jste hovořili o tom, že budete velmi přísní, co se týče hierarchie odpadu. My tomuhle eh, rozumíme jako jakémusi rámci, který se bude měnit také v závislosti na technologických změnách. Vy, když jste říkal, eh, říkali, že budete velmi přísní, tak by to mohlo naznačovat E, trošku jiný směr, řekněme takové jakési Mojžíšovi e, kamene tabulky a to mě by se třeba osobně moc nelíbilo. Další otázky? Nikoli. Takže může se komise k tomu vyjádřit? Děkuji. Nejprve to, co říkal pan Florenc. Můžeme upřímně říci, že ta situace není úplně růžová, ale není ani černá. Když se podíváme na pokrok, na dynamiku toho, jaké zprávy dostává statisticky Eurostat, tak tam ta dynamika je pozitivní. Dobrým příkladem je Slovinsko, jak už zde zaznělo. na Slovensku opravdu vidíme, jak rychle můžete dosáhnout pokroku, pokud dobře nastavíte politiky. Některé jiné země ovšem pokulhávají ještě pozadu a rychlost, s níž chtějí dosáhnout cílů 2020, není dost eh, dostatečná. My jsme totiž původně stanovili, že cíle si mohou vlastně stanovit ty recyklační cíle na základě čtyř cílů, protože je jasné, že na základě jednoho e, jediného cíle by to nebylo možné. A proto jsme tedy stanovili tyto cíle čtyři, či metody čtyři. Navíc Některý odpad, o němž dostáváme zprávy, že je recyklován, recyklován vůbec není, dostává se na skládky nebo je spalován. Tohle to musíme napravit právě eh, velmi kvalitním systémem podávání zpráv. Protože odpad, který je spálen, není možné požadovat za recyklovaný. To vlastně tedy navrhujeme v tom našem návrhu. My jsme si vědomi všech těchto problémů a s vaší pomocí je tedy chceme napravit. Stále ještě je možné naplnit ty cíle pro rok 2020, ale jsou některé země, které to asi nestihnou. A Právě proto se musíme důkladně podívat na to, co se opravdu děje v terénu. A příští rok eh, předložíme zprávu, která bude jakousi zprávou včasného varování. Tam tedy eh, identifikujeme eh, země či regiony, které opravdu nestíhají a do, do, doporučíme určité kroky, co by se s tím dalo dělat. Takže ještě jednou opakuji, situace není úplně růžová, ale ani není černá. Souhlasím s tím, co říkal pan Demesmaker, že to vlastně přesahuje samotný odpad, že vyžadujeme politickou vizi a vůli. A to právě často chybí jak na národní úrovni, tak na regionální úrovni. Souhlasím s vámi, že Flandry opravdu jsou skvělým příkladem. Pokud by všichni byli jako Flandry, tak už bychom tady byli mnohem blíže kruhovému hospodářství v Evropě. A také je pravda, že není už potřeba experimentovat a dělat chyby, protože některé země už tím prostě prošly a ostatní země se z toho mohou poučit. A mohou vlastně rovnou přistoupit k tomu, co je správné, co funguje. Tady právě jde o to, aby třeba veřejné zdroje byly investovány už do opravdu funkčních postupů. Já tedy doufám, že s vaší pomocí můžeme šířit povědomí o té nejlepší praxi, o těch nejlepších postupech. A velmi často potíže se objevují na mm, místní úrovni. na úrovni místních samozpráv. A e, proto si myslím, že by bylo dobré využít výbor regionu jako spojence pro mě by opravdu eh, nejlepším řešením bylo eh, obrátit se na starosty ze zemí, které pokulhávají pozadu, aby se poučili z těchto těch eh, příkladů ze zemí, kde už je to nastartováno dobře, kde už to funguje a kde by vlastně tedy na základě toho mohli potom nastavit programy pro svá města, pro své regiony tedy. Takže souhlasím, že je potřeba na tohle pohlížet také ze širší perspektivy, protože opravdu nejde jenom o odpad. Thank you very much. Děkuji. A teď můžeme začít s odpověďmi na druhou, druhé skupině otázek. A pak Můžete začít eh, s odpovědí komise na otázky, které byly předloženy k eh, separátnímu sběru a pak můžeme stát. začít s otázkami eh, čísla 7 až 12 a později Please. Později uděláme takový follow-up. Ano, děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že Eh, toto je mezi prvními otázkami, protože separátní sběr je naprostový klíčový prvek eh, oběhového eh, hospodářství. Je to klíčový nástroj pro to, abychom měli čisté recyklované materiály a vysokou kvalitu recyklace. Je to obecné pravidlo. Tady byla jasná korelace mezi vysokou mírou recyklace a důsledným separátním sběrem. V specifických případech, kde Eh, se eh, eh, platí schéma, platí ten, kdo to zapříčinuje. Tedy tam, kde separátní sběr je běžnou praxí, tam je také více recyklace. Tady je jasná soustažnost a pojítko. Směrnice odpadu je jasná. Členské státy musí zajistit separátní sběr papíru, skla, umělých mod do 2015, tedy to bylo minulý rok. Ovšem, tento závazek není úplně absolutní. Separátní sběr by měl být ustanoven tam, kde je to technicky a z ekologického hlediska, ekonomického hlediska hlediska řádné a možné, tak abychom dostali eh, standardům kvality pro relevantní eh, sektor recyklace. To je podmínka. Ale eh, klauzule proveditelnosti musí být interpretována v trošku užším způsobem a mm, v kontextu cílů e, směrnice. Tak, aby e, tato opatření měla účinek, musí být interpretována v celkovém kontextu směrnice a cílem je zajistit vysokou ochranu lidského zdraví a e, zdrojů. Tedy tento princip výjimky může být aplikován pouze za výjimečných podmínek, jako například, když máme vzdálené ostrovy nebo řídce osídlené regiony a podobně. A to vždy závisí na e, tom, jak vypadá individuální případ. Takže toto se musí vyhodnotit e, v každém případě. E, ve světle tohoto komise navrhuje, abychom aplikovali stejné zásady také pro závazky separátního sběru bioodpadu jako výraz dodržování zásady proporcionality. Separátní sběr není konec samotný, je to jenom takový způsob, jak na pomoci zvýšit míru recyklace. Proto v tomto návrhu také navrhneme chceme pro, propojit tento závazek s určitou mírou recyklace, ale z reality víme, že bez separátního sběru bioodpadu nebude možné dosáhnout nových eh, cílů. Ptali jste se Položili jste řadu zajímavých eh, otázek eh, k těmto závazkům. Tyto závazky eh, vstoupily v platnost minulý rok teprve a komise proto sledovala toto po celá léta, když přišla se svou iniciativou o dodržování závazků v členských státech a zvláště šlo o ty členské státy, které si, kterým se mají nejhorší výsledky v řízení odpadu. Jak se asi víte, tak jsme nedávno eh, zadali vypracování posud, posouzení, tak abychom eh, se podívali na to, jak vypadá tento sběr v 28 hlavních stá, eh, městech. Ehm, tato zpráva ukázala výrazné rozdíly v účinnosti a výkonnosti tohoto separátního sběru napříč hlavními městy a také členskými státy. Vynikajícími příklady separátního sběru, včetně nových zemí, které vstoupily v roce 2000, to byly země, které vstoupily v 2004 a Ljubljana, to není překvapením, je takovým popředí eh, na špici. Ehm, tedy separátní sběr je tedy proveditelný, praktický, tam, kde existuje politická vůle do toho jít. Jsou to případy, kdy eh, separátní sběr odpadu ještě není plně implementován a eh, kdy jsou tady jiné způsoby sběru důvodem proto v členských státech je nedostatečná, eh, jsou, jsou povaha určitých, eh, jsou určité jiné eh, problémy. Toto jsou nedávné závazky mnoha, eh, mnoho zemí je teprve eh, uplatní, snaží se zajistit infrastrukturu pro tento separátní sběr. Mnoho z nich využívá eh, z prostředků z Fondu soudržnosti, aby toto bylo možné finančně pokrýt. Jiné toho dosahují uplatňováním z prodloužené zodpovědnosti výrobců, ale musí to být všechno posíleno v příštích letech. Eh, to, později v tomto roce komise přijde s obsáhlou analýzou, jak už bylo řečeno, a v této analýze se budeme velmi eh, intenzivně soustředovat na to, co se děje se separátním sběrem. A jakmile komise bude mít dostatečný relevantní přehled o situaci obecně, tak eh, tento compliance promotion bude posílena. Teď například neznáme okolnosti, za kterých členské státy státy plánují eh, uplatnit tento princip výjimek, protože členské státy ještě nebyly požádány, aby přišli s tímto osvětlením situací, kdy se separátní sběrné, ale i nadále budeme členské státy podporovat eh, pod technickou finanční podpor, aby mohli dostat této důležitým závazkům a hlavně tam, eh, kde budeme zvažovat, kde budou investice ze fondu soudržnosti ty nejlepším prostředkem. Děkuji a Teď další kolegové, chci se tady, jestli chtějí reagovat. Nobody? Nikdo? Pan Debesmaker? Ano, správný separátní sběr je zásadní podmínkou recyklace. Já jsem eh, navštívil v Houthalenu ve Flandrech právě nedávno továrnu na recyklaci odpadu a tam se jasně ukázalo, že v tomto opravdu špičkovém podniku je možno recyklovat pouze správně vytříděný odpad. Já jsem eh, si vyslechl s velkým zájmem to, co jste říkali, odkazovali jste na texty, říkáte, že členské státy mají za povinnost tam, kde je to ekonomicky a ekologicky a ekonomicky tedy možné, provádět eh, separátní sběr. Ale je tam často uvedeno, nebo tedy ta formulka, pokud je to možné, je často zneužívána. Je to takové alibi, členské státy toho často využívají a argumentují tím, že to možná není. Máte taky tento pocit nebo ne? Děkuji. We, we could success... hmm. Můžeme mít toto podezření, ale nemáme zatím ještě důkazy. I když ta studie v těch 28 hlavních městech eh, nám už dala jistou představu, ale vzhledem k tomu, že je to poměrně eh, nová povinnost, eh, nebyla zde tedy žádná žádost o výjimku. My budeme ovšem tuto výjimku sledovat eh, velmi pozorně. My hovoříme o neseparátním sběru odpadu pouze v takových oblastech, kde není možno vybírat a odvážet ten odpad tak často, jak by to bylo nutné. A to jsou jen opravdu velmi vzdálené oblasti a těch je málo a mají i malý podíl na produkci odpadu, takže to je výjimka, kterou si můžeme dovolit. Ovšem na kontinentu, všude v Evropě je třeba ty hlavní druhy odpadu sbírat separátně. A to můžeme vyžadovat od podniku. Potom je zde také možnost eh, sbírat eh, třeba plast a kovy dohromady a pak je rozdělovat. I když by bylo možné, možná lepší to rovnou rozdělit. Ovšem, pokud budete eh, míchat papír s organickým odpadem, tak v podstatě zničíte obojí. Zničíte tím veškeré tyto zdroje a to my tolerovat nebudeme. Členské státy vědí, co je to dobrý separátní sběr. Pokud ne, tak jim můžeme poskytnout jisté pokyny konference, kterou jsme měli eh, v lednu ohledně separátního sběru odpadu, byla vysílána a já pořád ještě posílám informace a prezentace z jednotlivých měst kolegům do jiných členských států, aby se mohli inspirovat, jak vypadá dobrý separátní sběr. Když se díváme tady na ty eh, třídící kontejnery v Evropském parlamentu, tak to jsou právě ty příklady dobrého použití. Děkuji, pan Florenc. Ano, chtěl jsem ještě něco dodat ehm, k celé řadě neurčitých právních pojmů, jak jste o nich vyzrovna mluvil. Ty zpravidla nepocházejí z komise, ale ty přicházejí velmi často z rady, protože rada eh, kvůli svému principu jednomyslnosti, často to tak bývá, neakceptuje pra- jasná pravidla ale nějaké volné odstavce, já tomu říkám liberální eh, paragrafy záměrně. Toto, eh, toto se cituje a členské státy pak ehm, si tam mohou interpretovat, co chtějí. Znám některé země, eh, které mají v tomto obrovský talent. Moje země také. Takže pozor na tyto členské státy. A pak tady máme ještě jednoho kamaráda, Eh, který eh, nám dělá problémy a to je náš milý průmysl, který taky eh, nevolí, nemá super korektní data. Oni by to taky rádi měli takhle široce koncipované a čím větší jsou podniky, tím lépe mohou s těmito gumovými pravidly zacházet. A v zásadě by bylo lepší to udělat úžeji, ale pro ta jasnější, užší pravidla tady často i v radě nebývá většina. Yeah. you just want to uh, add the question on this. Já jsem jen chtěla položit otázku o tom kvalifikátoru. Kolik členských států používají tento kvalifikátor, aby se vyhnuli povinnosti separátního sběru? A pro jaké druhy odpadu a do jaké míry? A proč komise navrhuje že by se tento kvalifikátor uplatňoval na novou povinnost pro separátní sběr, spíš než aby se to úplně vypustilo. Nepodkopává to efektivní implementaci této povinnosti separátního sběru odpadu? Děkuji. Pan Torvalds? Jen krátká otázka k separátnímu sběru a novým materiálům. V obalovém průmyslu vidíme čím dál více různých kompozitních materiálů, které se velmi těžko klasifikují. A mě by zajímalo, jaký máte přístup k těmto novým směsovým materiálům. Děkuji. Máme doplňující otázky, takže teď prosíme komisi, aby odpověděla. Já pravděpodobně nedokážu zodpovědět eh, tu poznámku pana Florence, je to spíše určeno pro jinou instituci. Já jen chci zopakovat, že naše interpretace je restriktivní. Výjimka je prostě výjimka, nemůže být všeobecná. V paní Auken, ano. Já si myslím, že tady je to otázka proporcionality, protože v některých případech někde eh, na ostrovech nebo na dálném severu ve Finsku Možná není také potřeba separátního sběru, když nedokážete tak často ten odpad vyváže, tak to může být výjimka, ale opravdu jen ve velmi úzkém smyslu. Ale nemáme zatím ještě tyto informace, kde se tedy odvolávají na tuto výjimku. A jak se uvádí ve zprávě o provádění, na které teď pracujeme, se na to zaměříme. Ještě podrobněji, co dělají členské státy s tím separátním sběrem a zda skutečně využívají tuto výmluvu, aby uplatňovali tuto výjimku v případech, kde by se uplatňovat neměla. Já bych si nedělal předčasně starosti o této výjimce. Já si nemyslím, že by zde docházelo k nějakému velkému zneužívání. Měli bychom se ovšem pořádně podívat na to, jaká je efektivita separátního sběru v těch běžných místech. Můžete dát čtyři kontejnery do středu města a říkat tomu separátní sběr, ale k čemu to bude, když k tomu lidé nebudou mít přístup? Ten separátní sběr musí být dostupný občanům, ten materiál, ten odpad musí být vyvážen, vybírán jak jsem říkal, na tu výjimku my se budeme dívat velmi přísně a pokud jde o ty směsové materiály, na tu otázku teď také nedokážu odpovědět, ale nemyslím si, že máme nějakou separátní politiku pro toto téma. Tady hovoříme o čtyřech eh, velmi přesně definovaných druzích odpadu plus bioodpad, eh, ten eh, tam bude po revizi. Ten se tedy už separátně vybírá a potom také uh, stavební odpad, ten musí být vybírán přímo u zdroje. Takže tam myslím, že už eh, tím jsme udělali eh, nebo velmi pomohli kruhovému hospodářství. Okay. Can I suggest to... Navrhuji, abychom teď přeskočili otázkám, které jsou relevantní pro, spa, eh, pro zprávu, o které budeme diskutovat. Tady jde o prevenci odka, odpadu a eh, konkrétně se jedná o otázky 18-19. Okay. Yes, chair, with pleasure. Samozřejmě s radostí. Tohle je velmi důležitý bod, protože prevence odpadu je jasnou prioritou. A přitom je to relativně nový koncept, protože byl zaveden v směrnici, eh, v rámcové směrnici o odpadech teprve v roce 2008 a naplňování se předpokládalo od roku 2013, to je před dvěma a půl lety. Ženské státy tedy implementují tato ustanovení eh, s výjimkou osmi států, které mm, neuplatňují preventivní programy, Slovensko, Chorvatsko, Rumunsko a Belgie, Valonsko, si vůbec takovýto program nenastavili. My jsme tedy uh, už eh, nastartovali řízení pro porušení uh, pravidel. Jinak tomuhle se také věnuje environmentální, Evropská environmentální agentura. Já jsem velmi rád, že se tomu věnuje, protože to je dobrá platforma pro výměnu názorů a také příkladů nejlepších postupů. My jsme provedli přeskum těchto programů v roce 2014 a 2015, takže všechny ty programy, které byly eh, eh, vypracovány, jsou v souladu s ustanoveními, ale eh, stále ještě příliš brzy na to, abychom hodnotili jejich účinnost. Legislativa samozřejmě vedla k hlubokému zamyšlení nad tím, jak je možné zabránit vzniku odpadu a vlastně ještě teď tohle to všechno je za pochodu, všechno se to teprve upravuje, mění. Nový legislativní návrh má za cíl ještě posílit povinnosti a ustanovení, které se eh, věnují tomu, nakolik, jak vlastně členské státy monitorují uplatňování těchto opatření. Členské státy musí monitorovat třeba potravinový odpad, ale vlastně to monitorování bude probíhat na základě metodologie, která teprve bude předložena. Thank you very much. Bonafé. Děkuji, Bonafé, prosím. Ma mi fa molto piacere ascoltare queste parole. Já jsem velmi ráda, že zde slyším tato slova od pana ředitele. Já si myslím, že prevence je velmi důležitá. Nejen pro ty, kdo jsou eh, na prvním stupinku hierarchie, pokud je o hospodové, odpadové hospodářství, ale my bychom eh, měli k tomu přistoupit opravdu více ze široka z hlediska kruhového hospodářství. A když prevence dobře funguje, znamená to, že jsme už předem eh, realizovali všechny ty procesy inovace produktů a také Eh, realizace postupů, které nás vedou eh, ke kruhovému hospodářství. Já si myslím, že k tomu musíme přistoupit opravdu velmi rozhodně. Musíme si stanovit indikátory, které jsou obsaženy v tom novém návrhu, ale musíme k tomu přistoupit opravdu velmi rychle. Musíme si vytýčit cíle i pro prevenci. Nepochopila jsem ovšem dobře a chtěla bych k tomu dostat další informace ohledně těch akcí pro ty čtyři státy, které jste zde uvedl a které zatím ještě nepředložily programy na prevenci. Děkuji, paní Auken. Děkuji, pane předsedo, za to, že jsme se k tomuto tématu dostali teď, protože to je číslo jedna v hierarchii, ovšem není to číslo jedna ve strategii komise. Vy čekáte 30 let eh, na plastové tašky a když jsme dostali konečně tu legislativu, tak zde zaznělo spousty protestů. Pan Timmermans také říkal, že by to téměř nešlo implementovat a teď se ukazuje, že to funguje velmi dobře, velmi efektivně. Teď jsem právě dostala zprávu z Nizozemska. Tam to byl opravdu velký úspěch. V Nizozemsku a také v Portugalsku i v jiných zemích. Jeden z důvodů, proč je to takový úspěch, je, že jsme měli specifické cíle. A když přijdete s dalšími podobnými užitečnými nástroji k dosažení těch našich hlavních priorit, tak eh, prostě ta prevence bude fungovat. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli jsou zde nějaké další otázky. Ne? Tak. Paní Pietikainen. Chtěla jsem jenom zdůraznit, zdůraznit a zeptat se na pár věcí. Víme, eh, co se snaží komise udělat, když jde o implementaci eh, odpadové legislativy v členských státech, ale měli jsme tak dlouho tady byly otázky, které přetrvávaly v členských státech, které byly spojeny s těmito statistickými aspekty, tak bych eh, ráda ještě jednou ověřila, co komise s tímto udělá? Je to proto, že tu není dostatečná způsobilost vlastní legislativy, nebo e, jak moc jde o definice, nebo zodpovědnost, to by možná bylo důležité vědět. A v neposlední řadě taky, kdy komise, jestli vůbec komise učiní právní kroky proti členským státům, e, kde v případech, kdy řádně neimplementují současnou legislativu odpadovou, protože je na nejvíc důležité mm, pak udělat další kroky, když stávající legislativa není naplňována a implementována a signál z EU by znamenal, že tyto věci pak, pak by to bylo vnímáno tak, že nebereme tyto věci vážně. Děkuji. A teď, myslím, komise. Děkuji. K otázce opatření eh, prevence, zaměření na prevenci odpadu. Ano, to jsme mm, už eh, nastínili v článku 9 navržené rámcové směrnice odpadu. A tady jsme požádali členské státy mm, o nějaké konkrétní věci. Tedy chtěli jsme motivovat využívání produktů, které jsou, trva, trvan, které jsou recyklovatelné. Také chceme, aby identifikovali produkty a zdroje. To je velice důležité pro ekonomiku. Chceme je motivovat k tomu, aby stanovili systém pro podporu pro, pro další e, aktivity, snížit e, odpad odpad z průmyslu, eh, těžba minerálu a podobně. A velice důležité je věnovat se brhání eh, potravin v primární eh, výrobě. A metoda proto, kterou jsme navrhli, je, aby každý členský stát stanovil hlavní cíle pro prevenci od odpadu, a to má být založeno eh, na eh, vytváření odpadu na eh, hlavu, takže bychom se tomu konkrétně chtěli věnovat. Pokud toto bude implementováno, tak si myslíme, že, budeme, že učiníme velký krok ve změně toho, jak je možné zabránit odpadu obecně. Ehm, tomu, co říkala kolegyně Pirikainen, pokusil jsem se tomu věnovat na začátku ve svém úvodním prohlášení a asi mohu jen znovu potvrdit toto, že se zabýváme směrnicemi, které musí být přeneseny eh, správným způsobem a to není komplexní legislativa, ale eh, máme tady eh, jasný směr, jsou tu možnosti, jak s správně zhodnotit to, co se děje. Tady je zatím ještě pořád mezera ve směrnici, kterou chceme ukončit, protože umožní členským státu podávat zprávy o něčem, co nebylo recyklováno, to není správná cesta kupředu a proto toto chceme eh, zafixovat v našem eh, revizi eh, této směrnice a myslím si, že to pomůže těm zprávám, které budou přede přijdou a že to podpoří práci kolegyně Bonafé. Děkuji. A teď můžeme vzít poslední skupinu otázek pro počet cílů. To byly otázky 13 a 14. Can I ask to the commission to answer? Mohla by komise prosím odpovědět na tyto otázky? Um, yes, um, the existing legis- Děkuji. Stávající legislativa umožňuje členským státům vybrat si ze čtyř um, metod uh, výpočtu. Uh, to jim tedy umožňuje uh, definovat rozsah obecního odpadu, co měřit a také kde měřit za účelem podávání zpráv a naplňování cílů. Členské státy tedy mohou buď vypočítávat celý eh, tok eh, odpadu, nebo pouze eh, domácí, tedy odpad z domácností nebo z podniků, takže mohou si vybrat. Zase za účelem těch cílů. Kde se to měří, buď na sběrném místě nebo místě třídění, pokud tam nedochází k nějakým zásadním ztrátám, anebo vlastně u toho samotného recyklování. EU e nedefinuje, co jsou výrazné ztráty, takže členské státy vlastně teď mohou v podstatě uplatňovat cokoliv. Takže někdo uplatňuje nula, někdo uplatňuje až 13% či 30%. problém je, že opravdu teď tady neměříme skutečně to, co ve skutečnosti je recyklováno a to prostě stěžuje srovnatelnost eh, těch výsledků. Takže proto komise chce trošku jednotnější přístup k tomu měření a výpočtu. Například na základě definice Eurostatu a OECD členské státy už vlastně tuhle tu metodu používají řadu let, ale dobrovolně pro dávání eh, informací Eurostatu. To je vlastně nejkomplexnější metoda, což je metoda čtyři, K tomu samotnému eh, měření my navrhujeme posílit stávající pravidla a členské státy už by neměly podávat zprávu o tom sebraném odpadu jako o odpadu recyklovaném. Opravdu by měly používat pouze eh, ten odpad, který vstoupil do toho recyklačního zařízení. A také tam jsou přísnější podmínky, například pokud je tohleto pod 10% a ten odpad je opravdu recyklován. Takže my definujeme na úrovni EU ty nesignifikantní ztráty, ale tady vlastně jde o necílový materiál, který je stále obsažen eh, předtím, než vstoupí do konečného recyklačního procesu. Pro ty eh, klíčové toky eh, odpadu, ty tržní požadavky jsou mnohem přísnější, protože tam opravdu se vyžaduje kvalita. A teď je tedy na členských zemích, aby vyprali optimální řešení, co opravdu bude recyklováno, ale musí podat zprávu komisi, jak zajišťují kvalitu údajů. Hodnocení dopadu, které e, podporuje ty návrhy odpadu, e, vlastně zohlednilo e, výkon v členských zemích a také způsob, jakým vypočítávají a podávají zprávy o obecním odpadu. My jsme vytvořili velmi komplexní nástroj pro měření odpadu, kde se vlastně zvažuje vstup do konečného recyklování a potřebné eh, uspůsobení údajů eh, zemí, kde vlastně je trošku jiný způsob podání zpráv. Takže my opravdu už víme eh, nebo známe tu konkrétní situaci. Takže nám jde o to, abychom věděli, jak to vypadá v současnosti, jaké jsou plány do budoucnosti, jak to vypadá s plánováním a s podáváním zpráv v dané zemi a také chceme, aby e, úřady e, ověřovaly některé údaje a také je potřeba zajistit srovnatelnost mezi členskými státy, zejména tedy v případě, kde jsou různá východiska a také, abychom zajistili, že cíle, které si stanovíme, jsou realistické. To... It is... oh, Miss Auken. Ani Auken, prosím. Just, uh... Jen taková drobná otázka. Udělali jste něco, abyste se ujistili, že členské státy dodržují těch 5%, které jsou stanoveny v současném právním předpisu? A proč si komise myslí, že 10% tu implementaci zlepší? Co jste udělali, aby těch 5% bylo respektováno a proč by to těch 10% mělo zlepšit tu implementaci? Děkuji. Ještě nějaké další otázky? Ne? Prosím. Já musím přiznat, že opravdu nevím, odkud těch 5% pochází. V zákoně nic takového není. Teď máme problém v tom, že ty nesignifikantní ztráty členské státy interpretují různě nebo je zneužívají. Některé z nich mají až 30% a to chceme ukončit, s tím chceme skoncovat. Chceme stanovit číslo, které bude realistické na základě toho, co víme, co se děje v realitě v třídírnách. To je víceméně výsledek, které jsou schopny třídírny dosáhnout. A přesto zde musí být i výjimka, protože my budeme chtít od členských států, aby nám řekli, co je ten vstup eh, do těch recyklačních center. Těch 5% se bude uplatňovat eh, pouze ve výjimečných případech a pouze tehdy, kdy členské státy vysvětlí metodiku, jak to měří. Pokud nebudeme přesvědčeni o tom, eh, že to měření je správné a věrohodné, tak to nebudeme akceptovat. Je to prostě jen pojem bez jakýchkoliv čísel a my víme, že z 10% se nám podaří dosáhnout a poměrně vysoké kvality. Například u takových eh, druhů, jako je třeba tráva, tak tam můžeme dosáhnout eh, mnohem lepšího výsledku než 10%. Těch 10% bude mnohem více. A všichni to vědí. Vědí to průmyslové podniky, vědí to ti, kteří recyklují a budou to vědět i koneční uživatele. Děkuji. Pokud už zde není žádná jiná otázka, tak navrhuji, abychom zde uzavřeli výměnu názorů o provádění rámcové směrnice o odpadech eh, a balení odpadu. Děkujeme komisi, ale máme ještě další otázky, o kterých budeme moci dále diskutovat na příštím zasedání, až se sejdeme. Teď eh, končím zasedání, jen připomínám, že naše příští schůze výboru Envy proběhne 15. a 16. června v Bruselu. Děkuji a dobrou chuť.